Benissimo. Bene, cari colleghi, abbiamo aspettato qualche minuto, ma... Kolegyně a kolegové, dali jsme si pár minut času a teď už si myslím, že bychom místo předsedu vlády a ministra zahraničních věcí pana Stevena Van Akre neměli nechat čekat. Jsme velice rádi, že Můžeme přivítat pana ministra na zahraničním výboru, kde bude hovořit o rozšíř, strategii rozšíření pro rok 2010. Po přijetí Lisabonské smlouvy se situace trochu mění, protože, přestože tedy Stále máme rotující předsednictví rady, ale vstupuje do toho i vysoký zástupce, vysoký představitel, pardon. Nicméně tato oblast stále spadá do prerogativu rotujícího předsednictví rady. Dnes dopoledne jsme se setkali s panem komisařem File, který hovořil o svém pohledu na rozšíření Evropské unie takže jsme se podívali na to, jak se na to dívá on a teď, jak se na to díváte, vy zjistíme. Komise předkládá různá doporučení, rada se k ní musí vyjádřit a dá mandát komisi ještě předtím, než se spustí vyjednávání. Doporučení komise intenzivně sledujeme. Existují tam různé scénáře, jedna kandidátský státu, druhá přibližování, Takže v každém případě je jasné, že se přibližuje k Evropské unii celá skupina různých zemí, každá z nich má jiné vztahy s Evropskou unii, takže by nás zajímalo, jak se na to dívá předsednictví. Pokud dovolíte, tak vám hned dám slovo a potom si uděláme diskusi s kolegy. Máte slovo. Thank you very much, Mr. President. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, jsem velice rád, že se mezi vás mohl dnes přijít a diskutovat s vámi o procesu, který byl, když se na to podíváme z historie, eh, u kolebky znovu sjednocení Evropy a rozšířování, a tedy rozšířování naší Evropské unie. Eh, druhá polovina roku, tedy předsednictví v druhé polovině roku, se většinou tradičně této otázce věnuje více, protože je to právě v prosinci, kdy členské státy hodnotí tento proces na základě postupových zpráv vydávaných Evropskou komisí. Takže to nás čeká na radě GAERK za 14 dní, tedy 14. prosince zde v Bruselu. A v tomto smyslu tedy rok 2010 se ničím od předchozích let neliší. Belgické předsednictví si brzy uvědomilo tuto svou odpovědnost a proces rozšíření patří mezi jednu z našich priorit, které už jsme zmínili v červnu. Od 1. července jsem se intenzivně zabýval otázkou rozšíření, snažil jsem se být nestraným zprostředkovatelem. Jednak eh, ve styku s devíti kandidáty a potenciálními kandidáty, ale také 27 členskými státy. Co se týče kandidátů a potenciálních kandidátů, tak je potřeba říci, že rychlost integrace nových členských států pochopitelně závisí na úspěších každého státu za podporou komise. Aby nevznikaly nějaké tenze, považoval jsem za svou roli komunikovat o očekáváních a ve své funkci zprostředkovatele jsem komunikoval i se 27 státy a řekl jsem, že 14. prosince budeme připraveni vyhodnotit situaci, načrtnout další kroky a jako předseda Rady pro všeobecné záležitosti jsem si stanovil prioritu pracovat na konsensu, jehož výsledkem by bylo jasné poselství pro kandidátské země. Tato činnost se každoročně opakuje, nicméně to by nemělo zastírat její hluboce politickou povahu. Už od roku 73 došlo k šestém, šestero rozšířením. Každé z nich se lišilo na základě historie těchto zemí a jejich zaintegrovanosti do Evropské unie. Dnešní kandidátské země musí přijmout 150 tisíc stránek legislativního textu předtím, než do Unie vstoupí. Je potřeba také upozornit na určité faktory, které ovlivňují tento proces. Mezi ně patří Lisabonská smlouva, která vstoupila v platnost před rokem a následně umožnila, aby Evropská unie se rozšířovala, ale přitom zároveň se i nadále prohlubovala a integrovala. Je potřeba také vymezit podmínky, v nichž bude tato diskuse probíhat. Přitom bychom měli upozornit na to, že žijeme v hospodářsky svízelné době na základě toho, co mnozí považují za největší hospodářskou krizi od roku 1929 roste nejistota v celém světě, v Evropě i mezi kandidátskými zeměmi. Vyžadujeme po nich veliké reformy a někteří spochybňují budoucnost procesu rozšíření. Když se ale podíváme na poslední vlny, tak vidíme, že přistoupivší země mají nejenom výhody z přístupu na největší volný trh na světě, ale i Evropská unie má výhody z dalšího rozšířování posiluje se její konkurenční výhoda. Ve zprávě komise bylo jasně řečeno, že tyto státy přispívají k plnění cílu strategie 2020 tím, že se stále více rozšířuje oblast, ve které platí evropská regulační pravidla a následně se tedy posiluje vnitřní trh, na které mohou prosperovat firmy. <clears throat> Protože hospodářská nejistota jde ruku v ruce s obavami o bezpečnost. Nicméně v době nadnárodních zločineckých sítí tvrdé požadavky v oblasti legislativní i prováděcí přispívají k posílení právního státu na evropském světadíle a následně se zvyšuje každodenně evropská bezpečnost. To jsou argumenty, které sice platí, ale možná sami o sobě nebudou dostatečně přesvědčivé pro veřejné mínění, které chceme přesvědčit o přínosech rozšířování. Veřejné mínění má strach z globalizace a z předpovědi evropského úpadku. Myslím si, že je potřeba splnit dva předpoklady. Chceme-li znovu obnovit konsensus o rozšířování, tak jako byl popsán v prosinci roku 2006. Za prvé, veřejné mínění nemůžeme brát jako samozřejmost. Vlády jednotlivých členských států musí pomoci komisi v jejím komunikačním úsilí ve snahách vysvětlit příležitosti, které tkví v procesu rozšiřování. Všechny zainteresované strany se zároveň musí postarat o důvěryhodnost celého procesu. Pro členské státy to znamená odměnit skutečný pokrok kandidátských zemí na cestě k Evropské unii a nenechat do toho vstupovat bilaterální záležitosti, které leží mimo evropské pravomoci. <clears throat> Nicméně, na druhou stranu je pravda, že každý kandidát vstoupí do Evropské unie až poté, co je připraven nést všechny závazky plynoucí z členství. Pro kandidátské země to znamená několik věcí. Za prvé, příliš neslibovat svým občanům, protože, se, protože je čeká dlouhá a často trnitá cesta reform. Na druhou stranu je třeba posílit prostředí regionální spolupráce. Je pravda, že čím dříve se vyřeší bilaterální problémy, tím lépe. Toto jsou všechno principy, na které jsme celé roky upozorňovali především v rámci nového koncensu rozšíření z prosince roku 2006. Já se domnívám, že respektování těchto zásad je jediným předpokladem pro trvalou udržitelnost tohoto procesu a jeho důvěryhodnost. Je to proces, který spojil znovu dohromady evropskou rodinu. Uvolnění vízové povinnosti pro občany západního Balkánu je důležitým krokem, který ukázal, kolik se dá dosáhnout, pakliže přísné podmínky propojíme s konkrétními výhodami. Ukazuje to také, že je potřeba, aby vlády přesně hovořily o tom, v čem tento proces spočívá. Dámy a pánové, nyní bych si dovolil krátce pohovořit o pokroku, kterého dosáhly všech, všechny země, kandidátská, potenciální kandidátské země, kterých je devět a které se rozhodly následovat evropskou perspektivu. Pokud dovolíte, tak nejprve stanovisko k Černé hoře a Albánii. U obou těchto států komise konstatovala pozitivní vývoj, ale doporučila zahájit jednání až poté, co budou splněny konkrétní priority zmíněné ve stanovisku. Černá hora. Dochází k pokroku, pokrok však není dostatečný a úplný a následně doporučujeme, aby rada dala kandidátský status s tím ale, že podmínky o podmínky vyjednávání o vstupu jsou několikeré. Za prvé se týkají právního státu, reformy justice, svobody tisku, volební reformy a boje proti organizované zločinnosti a korupci. Co se Albánie týče, komise zdůrazňuje, že je potřeba, aby se Albánie daleko více snažila ještě předtím, než bude moci dostat status kandidátské země. Komise kromě toho také doporučuje, aby zahájení předstupních jednání bylo podmíněno pozitivním výsledkem hodnocení. Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu mohou dále a komunikovali nadále s politickými stranami v Albánii od roku 2009 a proto vás asi nepřekvapí, že 14.10. jsem řekl svému protějšku, že je potřeba, aby parlament byl do tohoto procesu více zapojen a že tyrana se budou muset více snažit. Stanovili jsme 12 bodů jako komise, které se týkají nejenom široké stability demokratických institucí, ale také volební reformy, právního státu a boje proti korupci a organizované zločinnosti. Nyní, pokud dovolíte, tak by se krátce vyjádřil ke stávajícím kandidátským zemím. Začnu s Chorvatskem. Co se Chorvatska týče, dostali jsme se do poslední fáze vstupních vyjednávání. 33 z 35 kapitol máme otevřeny a 22 z nich je provizorně uzavřeno. Pakliže splní konkrétní cíle, do 22.12. bude možno na třetí vstupní konferenci s Chorvatskem uzavřít další kapitoly. Kromě toho se paralelně začalo pracovat na vstupní smlouvě na základě rozhodnutí Rady z prosince roku 2009. V mnoha oblastech jsme zaznamenali pozbudivý pokrok, nicméně Chorvatsko stále ještě bude muset spolu, začít spolupracovat a plně spolupracovat s ICTY a více častěji vyhovět co se týče přístupu k dokumentům týkající se operace Storm. Kromě toho také eh, se musí zabývat oblasti justice a lidských práv. Vítám záměr komise vydat, vydat hodnotící zprávu o pokroku v oblasti justice a základních práv, a to 11. března roku 2011. Tím pomůže Chorvatsku stanovit kroky, které musí učinit, aby do vstupu do Evropské unie plně bylo v souladu s AKY. Nyní Turecko. Turecko pokračuje v procesu politických reform. Existují určité obavy týkající se svobody slova a vyznání, práv menšin, rovnoprávnosti mužů a žen. A to pouze kvůli, a to díky tomu, že kurdská otázka sice začíná být řešena od roku 2009 intenzivně, ale ne dostatečně intenzivně. S tím, že veškeré teroristické činy z Ankary byly odsouzeny a já jsem znova řekl, že soucítíme s rodinami obětí a že očekáváme, že se turecká vláda bude jasně a zřetelně zabývat kurdskou otázkou. Co se týče ústavních novel, které byly schváleny referendem 12.9., tak máme pocit, že je to krok správným směrem. Jasná veřejná podpora ukazuje na to, že turečtí občané chtějí dále posílit eh, právní stát a základní svobody ve svém státě. Nicméně zdá se, že ještě musí proběhnout dvě věci, aby k tomu došlo. Za prvé musí být proveden balíček, zaveden balíček a to tak, aby to bylo v souladu s právem EU reformní balíček vlád je minimálně pozbudivý. Dále je třeba, aby proběhlo širší veřejné připomínkové řízení k dalším ústavním reformám. Turecký premiér nedávno prohlásil, že se začíná formulovat text, který by měl ústavu z roku 1982 novelizovat. Tehdy ta ústava byla přijata ještě za vojenského režimu a my to považujeme za pozbudivý krok. V souladu s, se závěry rady z roku 2006 jsem následně využil příležitosti své srpnové návštěvy na bosporské konferenci, abych jak veřejně, tak soukromně apeloval na své protějšky, aby plně a bez, bez diskriminace prováděli příslušné protokoly přiložené k asociační dohodě. Co se týče procesu OSN k znovu sjednocení ostrova, tak eh, tam jsem to nechtěl znova otevírat, ale belgické předsednictví je v kontaktu se všemi stranami a snaží se pomoci normalizovat eh, dvoustranné vztahy s Kyperskou republikou. Naše úsilí bylo opravdu intenzivní. Nedávno třeba předsednictví povolilo briefing v radě týkající se dalších konzultací v Ankaře, které proběhly minulý týden. Turecko se trochu opozďovalo k, v pokroku u uzavřených kapitol a následně kvůli tomuto spoždění rada nebude schopna možná otevřít žádnou kapitolu v tomto pololetí, čili vyjednávání se zpomaluje a měl by to být pro Turecko určitý budíček. Tento signál bychom měli posí- tímto signálem bychom měli posílit politické úsilí pro překonání této slepé uličky. Zároveň bych chtěl zcela jasně říci, že belgické předsednictví ještě pokračuje do konce prosince a budeme se snažit využít příležitosti, která nám vznikla a dosáhnout v tomto procesu určitého pokroku. Protože pouze tak se budeme moci vrátit k vzájemným závazkům z roku 2005, začít přístupový proces, který je velmi výhodný pro obě dvě strany. A teď ještě pár slov k Islandu. U Islandu jsem předsedal první přístupové konferenci v červenci roku 2007 a jak jsem říkal kolegovi z Islandu, Island již je dobře provázan s Evropskou unii a je obecně dobře připraven na převzetí požadavku AKI a to je zajisté výhodou pro další proces o pro další proces vyjednávání. Nicméně se očekává, že Island bude plně uplatňovat aky evropský společenství, včetně lovu velryb a rybolovu. Stejně tak bude muset splnit veškeré požadavky vyplývající z EEA, včetně finančních služeb. Zatím ale neočekáváme, že dostaneme výsledky hodnotícího procesu komise dříve než v roce 2011. Co se týče Firomu, tak tam jsme zaznamenali určitý pokrok, byť nebyl tak úplně vyrovnaný. Došlo k parlamentním reformám, policejním reformám, reformám justice, státní zprávy a ochraně práv menšin. Komise navrhla, aby přístupová jednání byla zahájena, navrhla to už v říjnu roku 2009, ale jak víte, stále ještě je potřeba jednohlasného rozhodnutí rady pro začátek takovýchto jednání. Jak jsem řekl kolegovi Miloševskému, když jsem předsedal asociační radě v červenci, potřebujeme vyjednat eh, otázku názvu státu se zapojením OSN a to je stále klíčová záležitost. Vláda ve Skopě by mezi tím měla pokračovat v reformách především v oblasti nezávislosti soudnictví, svobody sdělovacích prostředků a provádění rámcové úmluvy. Dámy a pánové, na závěr ještě o třech potenciálních kandidátských zemích. Nejprve k Srbsku. Víte, že rotující předsednictví, tedy belgické předsednictví, umožnilo vznik koncensu na eh, Radě GARD 25.10., která požádala komisi, aby předložila své stanovisko k přihlášce Srbska. Řekli jsme, že plná spolupráce s ICTY je stále podmínkou pro vstup do EU. Především se jedná o Radka Mladiče a Gorana Hačiče, kteří stále jsou ještě na svobodě a musí být začeni. Přes úsilí srbské vlády reformovat justici stále existují rezervy v oblasti nezávislosti justice a zároveň existují veliké problémy s korupcí a organizovaným zločinem. Panu prezidentu Tadžiči jsem poblahopřál k jeho úsilí o usmíření v regionu, především ve vztazích s Bosnou a Hercegovinou, ale i s jinými a také vyrovnání se s tragickými důsledky srebrenického masakru. Kromě toho jsme také uvítali dohodu o srbské rezoluci, kterou přijalo valné zhromáždění OSN a tato rezoluce byla spolusponzorována Evropskou unii a otevíral se tím dialog mezi Bělehradem a Prištinou. Tento dialog by měl začít rychle za podpory vysokého představitele. Co se Bosny a Hercegoviny týče, říjnové <clears throat> parlamentní volby proběhly v pořádku, 15 let uplynulo od Daytonské smlouvy a následně občané Bosny a Hercegoviny si zaslouží kvalitativní skok své země k evropské integraci. Když jsem se setkal minule s kolegou Fan Alklajem, tak jsem jej požádal, aby přesně toto řekl všem aktérům v Bosně a Hercegovině. Je potřeba zopakovat evropskou perspektivu, ale aby byla naplněna, tak jednotlivé komunity se musí dohodnout na tom, jak provedou reformy a mezi ně patří to, aby ústava byla v souladu s Evropskou úmluvou o lidských právech, je potřeba zlepšit fungování institucí a umožnit přijetí a zavádění evropského práva. Kromě toho je také potřeba splnit podmínky pro uzavření úřadu vysokého představitele. A nyní ještě Kosovo. Tady jsme zaznamenali na pozitivní straně decentralizaci a místní volby v kosovských srbských oblastech. Kromě toho také došlo k posílení spolupráce s misí pro právní stát, která se jmenuje EULEX. Kromě toho ale ještě stále máme určité obavy, především v oblasti zavádění právního státu, boje s korupcí, organizovanou zločinností a praním špinavých peněz. Členské státy ke statutu můžou mít každý svůj pohled a na základě toho komise vydala prohlášení o tom, že je potřeba dále, pos, dále dávat Kosovu evropskou perspektivu. Členské státy by mohly stanovovat podmínky pro obchodní dohodu s EU, a také podmínky pro uvolnění vízového styku, které jsou ale podmíněny implementací akčního plánu pro návrat uprchlíků. To jsou tedy určité konkrétní signály ze strany Evropské unie. Bez ohledu na dialog s Bělehradem, evropský osud kosovského, kosovského lidu nesmí být zapomenut. Dámy a pánové, na samý, zača- na samý konec tohoto vystoupení bych chtěl říci, že země, které ještě před nějakou dobou válčily, nyní mají evropskou perspektivu a to nám připomíná samotný začátek projektu evropské integrace před 60 lety, který stojí na lidské touze po míru a stabilitě. Bojovali jsme za mír, který nyní přinesl ovoce společného blahobytu, Pravda, nejsou ještě vyřešeny všechny regionální problémy. Na západním Balkáně se zvýšila regionální spolupráce, ale to ještě neznamená, že by neexistovaly tenze. Některé z nich jsem zmínil. Vývoj či nevývoj v oblasti rozšíření by tedy mohlo působit tenze, které by byly v neprospěch všech, pakliže zainteresované strany neukáží politickou vůli vybřednout ze slepé uličky. Důvěryhodnost eh, procesu rozšíření musí být zachována. Je předpokladem podpory našich občanů pro rozšíření a pokud tomu tak bude, tak tento proces přispěje k naší i budoucí prosperitě tím, že zajistí trvalý mír v tomto regionu. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také dámy a pánové za to, že jste si mne tak pozorně vyslechli. Molte grazie, signor ministro. Iniziamo. Děkuji mnohokrát, pane ministře, a můžeme začít se rozpravou. Děkuji, pane předsedo. Pan Salamanka se hlásil jako první. Děkuji. za vylíčení situace v kandidátských zemích a v potenciálních kandidátských zemích z hlediska zprávy komise. K tomu se musí samozřejmě také vyjádřit rada ministrů. Vidím to stejně jako, pane, jako vy, pane ministře. Všechny kandidatury musí samozřejmě na základě svých zvláštností být férově projednány, ale je třeba zohlednit také celé to pozadí. To jsou také podmínky, které jsou ovlivněny časově a konjunkturálně, ale především se jedná o podmínky, které jsou na stole. Nejprve mám tedy otázku, která se týká zbližování. Je to dlouhodobé plánování. Pracujete také společně se svými předchůdci a se svými následovníky v předsednictví. Ta spolupráce samozřejmě se daří. Za druhé, podle okolností jste řekli, že prvního eh, prosince je vlastně výročí, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Teprve v průběhu času se podařilo zjistit to, co bylo zajímavé, například, eh, že byl zvolen eh, do OSN, dále byl zvolen jeden Švýcar, pak eh, Následuje 1. září, kdy bylo přijato usnesení na valném schromáždění. Konkrétně otázka zní, jak dalece tento nový impuls byl vytvořen ze strany Lisabonské smlouvy, jak dalece je pocitován, a nebo se zatím ještě nic nezměnilo. A moje poslední otázka. Nejsou to jenom jednotlivé případy, které se tak detailně vylíčil. Jak to vypadá na pozadí hospodářské krize v Evropě? Co se tam eh, myslí celkově v Radě ministrů o tomto rozšíření teď po stanovení priorit, eh, kterým dáváte nové impulzy, nebo se řekne, teď je krize, nevíme, jak to bude v Evropě dále pokračovat, máme tady rozpočtové problémy, a je třeba také zprostředkovávat určitou činnost. Pokusíte se potom dávat nové impulzy v radě v prosinci pro rozšíření. Děkuji panu Salafrankovi, paní Flotre, předsedkyně turecké delegace má slovo. Děkuji. Děkuji za vylíčení situace, pane předsedo. Zástupce předsednictví rady, stejně tak jako já, tady bylo řečeno, že rozšíření je opravdu vysoce politický proces, z části také velice citlivý proces. Pokud je o Turecko, tak tam můžeme mít samozřejmě mnoho argumentů, které lze uvést abychom eh, se přikláněli k prodloužení té lhůty, především s ohledem na hospodářskou krizi. Podívejme se ale na míru růstu a rozvoj na trhu práce. Tam můžeme říci, že se jedná o určitý růst. Já jsem samozřejmě pro udržitelný růst, to musím také říci. Eh, s vysokou zaměstnaností samozřejmě, ale Bezpodmínečně tomu není tak, že hospodářská krize znamená, že je to velmi špatné pro rozšíření. To jsem tím chtěla říci. Ale to, co se tady řeklo o Turecku, tam máte pravdu. Je tam nutný proces pro novou ústavu. Chcete podporovat proces pro reformy a vytvoření této nové ústavy. To říkali i poslanci, když byli v Turecku obsáhlé realizace protokolu, to je samozřejmě všechno to, co tady nemusíme opakovat, ale to, co mě teď zajímá, jak to vypadá v radě, co k tomu říkáte, co říkají jiní členové rady, navenek. To musí být koherentní samozřejmě, to je jasné, ale přece jenom bych chtěla zjistit, jak to vypadá s našimi cíly, se strategií, s vyvážeností a spolehlivostí tohoto procesu. Já bych chtěla říci, že je to docela znepokojivé, nebo možná na to i určité zklamání, že tedy to vaše prezidentství dynamicky podpořilo rozšíření, ale během tohoto eh, předsednictví nebyla otevřena žádná další kapitola. Je tady samozřejmě legislativní činnost v Turecku, která umožňuje určité kapitoly otevřít, například kapitolu soutěž. A tady bych ráda od vás slyšela, jak to vypadá, jaké je vaše poselství z rady jsou tam určité přípravy, určitých formací, abychom skutečně měli logické vyústění tohoto procesu, které by bylo vyvážené a kde by se respektovaly obě strany? Neboť pokud tomu tak není, tak to je velice nevýhodné pro eh, proces demokracie. Předsednictví rady je možno také zahájit iniciativu, aby se to vyjednávání s Tureckem dostalo opět na novou platformu. Děkuji a nyní pan Kačin. Děkuji, pane předsedo. Vážený Pane ministře, rád bych se zeptal na vaše úsilí posunout situaci uvnitř Kypru. Ehm, neptám se na vztah k Turecku, ale eh, o diskusích mezi dvěma prezidenty při vyřešení současné situace a aby eh, bylo možné sjednocení v nejbližší budoucnosti. Teď by mě zajímalo, zda Eh, bude možné s touto situací něco udělat. Honorevole Angurakis. Pan Angurakis. Βασικά να κάνω τρεις ερωτήσεις ε, ε, στο Προεδρείο, στον... Děkuji, mám tři otázky. Na předsednictví na pana ministra. Eh, co se týče Republiky Makedonie, je potřeba eh, plně implementovat tuto dohodu. Můžete prosím vysvětlit, jaké obavy tam zazněly? To je první otázka. A druhá otázka. Eh,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 Eh, eh, Diskutovali jsme o dohodě o Kret. Máte eh, nějakou obavu konkrétní? Z hlediska provádění této smlouvy. Jaké obavy konkrétně máte? Δεύτερη ερώτηση αφορά την Κροατία. Διάβασα... Druhá otázka z hlediska Chorvatska. jsem to pochopil tak, že z průzkumu Eurobarometru se ukazuje, že většina Chorvatů je proti členství v EU. E, víte, jaké to má příčiny nebo následky naopak? Uvědomujete si je? A nakonec, poslední otázka vzhledem k situaci v Bosně Hercegovině. A konkrétně ehm, zastoupení OSN by mě zajímalo, jaký časový harmonogram se předpokládá. A z hlediska tu Kosova by mě zajímalo, zda na úrovni rady a evropských struktur, jaké, jaký vývoj se tam očekává. Zda se očekává nějaký vývoj z hlediska situace Kosova. Děkuji, pane Angurakisi. Nyní pan Poselt. Pane předsedo, my jsme se dozvěděli nové věci, ale konkrétní otázky. Otázka číslo jedna. Myslíte si, že do konce roku proberete ještě kapitoly s Chorvatskem a uzavřete je a pakliže ano, tak kolik? A věříte tomu, že za maďarského předsednictví budete moci vyjednávání ukončit? To byla moje první otázka, nyní druhá otázka. Máte v úmyslu ještě v prosinci v radě prosadit, aby Makedonie se dozvěděla datum pro začátek vyjednávání pro příští rok. To jsou moje dva konkrétní dotazy. Grazie, onorevole Děkuji panu Poseltovi. Paní Konelis má slovo. A few remarks on... Jenom několik poznámek k Bosně a také tribula, tribunálu pro bývalou Jugoslávii. Pokud jde o Bosnu, uvedli jste, že politici musí najít společnou řeč, to je jistě pravda, ale domnívám se, že eh, také jednotlivé evropské země by se měly snažit nalézt společnou řeč a zaujmout stanovisko. Eh, v této eh, souvislosti vidíme určité neschody. Neustále se hovoří eh, o eh, uzavření eh, zastoupení vysokého, úřadu vysokého představitele a snahu stáhnout se z Bosny. Na druhou stranu mám pocit, že je nezbytné sdělit opak, tedy záleží nám na tom a zemi neopustíme, pokud nebude sjednocený federální stát. A myslím si, že rada by měla apelovat na Frankošnovou, aby eh, v této situaci eh, převzala iniciativu za dobře připravený reformní proces, který povede k nové ústavě a podobně. Máte k tomu nějaké nové zprávy o novém vývoji? A co se týče Srbska, tak rozhodnutí rady z 25. října také zmiňuje, že rada nabídne Eh, nezbytnou pomoc Srbsku, aby pomohl eh, Mladičovi Hasičovi. A myslím si, že Rada by v této souvislosti v nabízení té pomoci měla být proaktivní z hlediska nabídky expertních znalostí, vybavení a tak dále, cokoliv bude nezbytné. Zajímalo by mě, zda už se diskutuje o tom, jakými cestami ta pomoc má být nabídnuta a nakonec Makedonie. Minulé jsem, když jsem minule měla příležitost diskutovat s zástupci Makedonii, tak se zdálo, že důvěryhodnost EU je skutečně narušená, že jsou lidé vydíráni víceméně ze strany země, která je členem vůči zemi, která není a že to působení je tam velice silné. Zajímalo by mě, zda se rada bude snažit toto vyřešit, anebo zda naopak oddělí otázku názvu státu od dalších kroků v rozšíření eh, se zvážením pokroku, kterého Makedonie dosáhla. Děkuji. Děkuji, paní Cornelisen. Pan Schutfling. Mám dvě otázky. Jednak, jak belgické předsednictví eh, předá své dědictví maďarskému předsednictví, jak účinné bylo vaše trio předsednictví a máte nějaké konkrétní doporučení pro maďarské předsednictví. Třeba se v tomto kontextu chcete podívat eh, na instituci předsednického tria jako takovou. Eh, což je možná první eh, vážně míněné trio předsednictví v tomto smyslu. A ještě bych se rád zeptal na některé úkoly, které čl- eh, vlády členských států mají vůči své veřejnosti, vzhledem k tomu, že jde o nesmírně složitou otázku, které se často vyhýbáme. Evropský démos, a my stále uvažujeme tak, že takový démos existuje, Eh, by měl být schopen rozhodnout o svém vlastním rozšíření. Hovoříme-li totiž o rozšíření Unie, neznamená to, že se eh, země připojí k EU, ale ten celý demos, celý lid té země eh, se připojí. Řešili jste tento problém? Děkuji, pane Šefline, děkuji. Nemám žádné další zájemce o rozpravu a a mano, paní Lujaček. A pak pan Tanok. Prosím, paní Lunaček. Uh, Děkuji vám, pane předsedo. Pane ministře, Vážený pane ministře, vážený pane předsedo, takhle to bude jednodušší. A dobrý den. Omlouvám se za pozdní příchod, ale musela jsem se podílet na zasedání se zástupce Armenie, musela jsem se tady Protože Bohužel jsem neslyšela celé vaše vystoupení, ale jsem zpravodajkou z Kosovo a právě jsem tam strávila pět dní. A proto mám jednu zásadní otázku ke Kosovu. Tedy otázku, kterou už tady nadnesli kolegové. A to máte dosáhl nějaký pokrok uznávání Kosova z těch států, které tak ještě neučinili, protože pokud jde o EU s různými institucemi a úřady, misemi, co chybí, mám pocit, že je společné pozice, společné stanovisko, tedy že existuje jedna společná Evropská unie a e, ne, že by tam byl nedostatek dynamiky ve vízovém dialogu, mělo by se diskutovat s těmi pěti, kteří neuznávají Kosovo, nebo s tím, že Srbsko se nějak podporuje, zatímco Kosovo zůstává vzadu, eh, bez pomoci, očekává se nějaký pokrok v uznání a nakonec vše, všichni mají vše, eh, všichni získávají pomoc. Eh, a bohužel eh, občané Kosova se cítí izilováni, protože je tam celá řada mladí lidé, kteří eh, stále nemohou se těšit bezvízovému styku a seznámit se s Evropou jako takovou. A to je velký problém. A to pak posiluje ty síly uvnitř Kosova, to jsem také viděla při své misi, Eh, které budou v dalším složení parlamentu, eh, chtějí zcela plné sebeurčení a podobně. A vidíme tam určitou nechuť mezi těmito eh, na straně komise i rady, zvláště některých členských států, zahájit vizový dialog, pouze jej zahájit. Ehm, a to je tedy něco, co působí velkou frustraci, eh, velké zklamání pro občany a my jsme skutečně teď tváří v tvář nebezpečí, že ztratíme podporu v Kosovu právě pro evropský projekt a pokrok. Zajímalo by mě, co tedy děláte, jak se snažíte přesvědčit členské státy, že Kosovo a především občané Kosova by mohli mít ten vízový dialog již nyní. Já vím, že to není dneska, zítra, ale že to skutečně bude v té nejbližší budoucnosti. A další otázka se týká Černé hory. Zaznamenáváme určité problémy s privatizací eh, energetiky eh, a zajímalo by mě, zda se této problematice věnujete, protože černohorská vláda je známá tím mírně řečeno, že je trošku netransparentní. Jak zajistíte zvýšení transparentnosti eh, v krocích, jako je třeba privatizace? Snažíte se prosazovat více transparentní přístup eh, s menší korupcí také v Černé hoře? Děkuji. A nyní pan Tanok. Pane ministře, pane předsedo, já jsem zpravodajem pro Černou horu, ale o tom jsem hovořit nechtěl, protože ta země, ta složka je relativně nekontroverzní eh, pokud to někoho třeba uklidní, ale eh, samozřejmě beru na vědomí, co říká eh, paní Luňáček a e, samozřejmě to, co navrhuje, musí proběhnout transparentně, řádně a to je tedy vítáno, například ta privatizace. A moje otázka e, se týká e, obecných záležitostí, jak to bude v praxi řešeno mezi rotujícími předsednictvími a konkrétně ministerství zahraničí. Eh, při posílené úloze eh, místo předsedkyně komise eh, a zároveň také stáleho předsedy rady, pana Van Ropoje, tedy vašeho belgického krajana. Jak bude situace vypadat? Jakou úlohu mají ty, které komponenty jsou dobře koordinovány a jak budou spolupracovat s rotujícími předsednictvími, nebo to rotující předsednictví už bude věcí minulosti a vy budete vlastně tím posledním dědictvím rotujících předsednictví v, těch, v tom šest šestiměsíčním období, kdy to předsednictví máte a zdá se předpokládat, že všechna tato zahraničně politická práce předsednictví skončí, jakmile bude utvořen eh, na služba pro vnější činnosti v EU a stane se tedy stálým diplomatickým sborem EU a nahradí tím tedy veškerou zahraničně politickou práci, kterou dělala předsednictví. Děkuji, pane Tanoku. A nyní pan ještě Kasselidis. Eh, pane ministře, eh, zprávy v tisku vás správně ukazují jako eh, upřímného zprostředkovatele mezi Tureckem a Kyprem. Snažíte se nalézt cestu z hlediska protokolu z Akry. A zajímalo by mě, zda můžete informovat tento výbor, Zda můžete ujistit tento výbor v tom smyslu, že to, co jste uvedl, že by mělo být plnou nediskriminační ratifikací protokolu z, Akary, z Ankary, e, Zda tedy toto bude obsahovat e, tedy plný text protokolu, nejenom nějaká jednotlivá opatření. Děkuji a nyní dám slovo vám, pane ministře. Deset řečníků a mnohem více otázek. Já se pokusím být eh, vyčerpávající, ale v tom smyslu, že moje odpovědi zahrnou všechny připomínky, které zazněly a že vás přímo nevyčerpají. A Samozřejmě tam jsou také některé poznámky, které se snaží ovlivnit a zdůraznit některé aspekty. Nejsou to přímo otázky jako takové, které by si žádaly odpověď, jsou otázkami řečnickými. V každém případě se pokusím odpovědět a reagovat. Pan Sala Franka tady zmínil události z poslední doby, když odkazoval na hlasování na půdě OSN, čímž se víceméně vzdálil od procesu rozšíření jako takového, ale faktem je, že pokud Lisabonská smlouva nás chce postavit do situace, kdybychom měli hovořit jedním hlasem, eh, tak by to mělo platit nejenom eh, pokud jde o slova, ale také pokud jde o činy. To je naprosto pravda. Pan Salafranka odkazuje na takzvanou únavu z rozšiřování. A klade otázku, jakou filozofii zastávají rotující předsednictví. A tady musím ještě jednou zopakovat, a to zazní ještě v mých odpovědích na další otázky, že jsme vnímali rotující předsednictví velice pragmaticky. Zaměřovali jsme se vždycky na horizont 31. prosince 2010 e, s vědomím, že deklaratorní úsilí prohlášení jsou zbytečná, pokud nenaleznou Eh, následování v konkrétních krocích. Právě proto jsme se zaměřovali na logiku, abychom celou dynamiku udrželi. A hovořilo se také o tom, že by mělo jít ro, rovný proces, vyvážený proces, v němž kandidátské státy uvidí, že je a jejich ambice bereme vážně ale že zároveň zdůrazňujeme, že jde o proces založený na zásluhách a to patří k hlavním filozofiím které jsme používali, které jsme neustále zdůrazňovali, eh, že tedy nejde o proces založený na kalendáři. Nemůžete se zeptat kdy bude to a to. Jako se student nemůže zeptat, kdy dostane diplom. Vždycky se můžete zeptat, kdy eh, půjdete ke zkoušce. To můžete klást jako otázku jako student, ale eh, kdy tu zkoušku skutečně složíte, jaké budete mít výsledky, tak to bude záležet na tom, jak budete pracovat. A i u těch zemí bude záležet, jak si bude vést eh, v integraci v převedení celého aký komunitér. Chceme zdůraznit, že se pohybujeme, nechceme nějaký proces zastavit, blokovat nebo dostat do slepé uličky. Naopak, tak, chceme udržet dynamiku celého procesu, ale zároveň se nemůžete odkazovat na kalendářovou logiku. A myslím si, že paní Flotr tady řekla, že kontext není nepřízní, nepříznivý vůči ekonomice dalším aspektům. A samozřejmě také to bylo jasně řečeno, že proces rozšíření ehm, by Eh, mohl být také něčím jiným, co tedy může být i určitou hrozbou, ale zároveň nabízí celou řadu příležitostí. A důležité je být schopen to jasně sdělit. A pokud si klademe otázku, jaké poselství chceme předat kolegům v radě, tak to je přesně právě toto. Zvláště ten příklad, který jste tady zmiňovala a země, kterou jste uváděla jako příklad Turecko. Já myslím, že bychom našim kolegům v radě měli sdělit to, co jsme eh, uvedli, tedy na základě návštěv Turecka za několik eh, let. Mm, hovořil jsem s řadou zástupců, zástupců náboženských menšin, eh, zástupců hnutí za lidská práva, hospodářských skupin a podobně ne nezbytně hospodářských skupin, že ty jsou kritické k vlastní vládě, ale konzultoval jsem různé zdroje a ty trvají na tom, že skutečně v Turecku proběhla řada změn díky evropské dimenzi. A uvádějí také, že Evropa by neměla eh, se obracet eh, zády k Turecku, protože jejich společnost se opravdu mění a mění se tedy eh, také možnosti rozšíření. A z praktického hlediska, když tedy řeknete, eh, že zvládli kapitolu 8, tak já bych mohla říci eh, bez přílišných detailů, že ten problém není v těch detailech. Ten ďábel skutečně je ve skutečné aplikaci zákonů v praxi. Není to jenom otázka zavedení, převedení ehm, evropské legislativy do legislativy vnitrostátní. Důležité je tu legislativu v praxi provádět. A 14. prosince se ukáže, co jsme dělali v kapitole 8 o ehm, například procesu znovu sjednocení Kepru. A tady se to snažím říci už od svého úvodu, že považuji za velice důležité eh, věnovat se práci, která mi byla svěřena. Mou prací nebylo eh, nahrazovat eh, práci OSN, pokud jde o proces, který běží už velice dlouho. Mým úkolem bylo podívat se na to, jak budeme moci vlak rozšíření ponechat v pohybu a že jsou samozřejmě otázky mezi Kyperskou republikou a Tureckem, které musí být stanoveny z hlediska možného pokroku a já jsem samozřejmě Rikozy navštívil a také jsem hovořil e, s prezidentem Kristofimem a také jsem se zaměřoval na to, jak e, pochopit dynamiku a problém a možné řešení, nebo možná řešení, která se naskytla, ale abych pochopil, jakým způsobem udržet proces rozšíření v pohybu, to bylo zásadní. Nechtěl jsem tedy mást různá témata a je zcela zřejmé, že pokud jde o moji, zkuše, moji odpovědnost, tak jsem se vždycky zaměřoval na to, které kapitoly bude možné otevřít v procesu rozšíření vůči Turecku s tím, že beru v úvahu skutečnost, že kapitoly, které nejsou zablokovány politicky, e, jsou tak málo početné, že pokud belgické e, předsednictví bude ochotné otevřít novou vyjednavací kapitolu, tak se e, počet nových kapitol zúží a bude nutný nový impuls a jeden z prvků, které by mohly přinést lepší atmosféru, je samozřejmě vyřešení sjednocení ostrova nebo, nebo plná implementace ankarského protokolu. A právě proto jsem o těchto záležitostech hovořil i z hlediska prosazení otevření těchto kapitol. Nechci zde sehrávat úlohu dalšího zástupce OSN, ale v každém případě jsem byl v úzkém kontaktu s těmi, kteří tu odpovědnost mají. Co se týče dohody RD, tak samozřejmě souhlasím s hodnocením komise v tom smyslu, že vzhledem k výhodě nutnosti této dohody by měla vláda udělat víc. A když se mě ptáte, jaké mám obavy, především jde o decentralizační proces a zajištění vyšší transparentnosti a posílení spolupráce s Radou pro evropskou integraci. My jsme tedy vytvořili celou řadu, stanovili celou řadu prvků, které nám dělají starosti a k Bosně a Hercegovině. Budu velice obezřetný. Zcela upřímně totiž. Kdykoliv začneme hovořit 14. Eh, prosince o Bosně a Hercegovině, eh, bude tam snaha vydat pozitivní signály, pozitivní poselství s tím, že evropské povolání té části světa je také záležitostí evropskou, ale bereme v úvahu, že tam ještě je třeba ujít obrovský kus cesty a rozhodně se 14. prosince nepodaří sdělit, že bude zcela jasný pokrok a to tež se týká Kosova. Já si myslím, že právě to je důvod, proč jsem o některých z těchto zemí hovořil na počátku svého vystoupení. Je totiž zřejmé, a bylo to také zdůrazněno, když jsme se sešli s ministry zahraničí v Sarajevu, to bylo ještě za španělského předsednictví, vydat jasný signál, že všechny tyto státy mají určité evropské povolání, ale nebyla by to taková logika, řekněte nám nějaký harmonogram, kdy nás vezmete do EU. Samozřejmě čeká spousta práce a my tu práci můžeme jenom podporovat. A pokud jde o uznávání, já nemám žádné eh, indici o tom, že by se situace nějak zásadně změnila. 22 zemí eh, Kosovo uznalo, pět neuznalo a samozřejmě faktem je, že úspěch a to také v odpovědi na otázku pana Sola Franky, zda Lisabon skutečně dává Evropě šanci hovořit jedním hlasem. Ano, Eh, tu a tam dá, protože například OSN a usnesení pro Srbsko nám umožnilo vyjádřit se jedním hlasem a jednomyslně za 27 členských států se vyjádřit i s tím, že vezmeme v úvahu, že pět těch států neuznalo Kosovo, zatímco 22 jej uznalo a je tedy možné se posunout v tomto procesu směrem k té jednohlasnosti jednomyslnosti, ale nemohu říci, že by dnes panovala nějaká zásadní změna názoru, pokud jde o tuto problematiku za těch pět států, které Kosovo zatím neuznali. A co se týče eh, kapitoly o eh, Chorvatsku, kolik kapitol budeme moci otevřít, a tady musíte pochopit taky moji úlohu. Pokud chci být upřímným prostředkovatelem, E, neznamená to, že budu malovat někde dělicí čáru, naopak budu se snažit vynaložit úsilí a dostat se ke koncensu co nejdříve. V každém případě intenzivně budeme diskutovat minimálně o třech kapitolách a budeme se snažit ukázat pokrok. A další otázka týkající se také chorvatského tématu. Zda se domníváte, že do konce maďarského předsednictví bude eh, ten proces eh, dokončen. Já bych rozhodně nechtěl pro někoho jiného stanovovat, rozhodně ne pro své nástupce, harmonogram procesu, který jsem si nechtěl stanovovat sám. Měli bychom být realisté a domnívám se, že eh, Představitele Chorvatska se také chovají realisticky. Velice často slýchám to, že některé nejnadšenější členské státy prosazují eh, dřívější datum než samotní zástupci Chorvatska, protože ti dobře vědí, jaké úsilí ještě zbývá vynaložit jaké oběti je čekají, například z hlediska kapitoly o hospodářské soutěži. Ono je snadné to říci, ale znamená to také často uzavírání továren, znamená to stahování dotací eh, vládních, znamená to také ztrátu pracovních míst v mnoha případech. A proto tato úsilí rozhodně nejsou snadná. Eh, a chválím chorvatskou vládu za eh, sdělení populaci, které je realistické, Eh, jsou tam termíny, které jsou také realistické a proto si myslím, že otázka, kterou bychom si měli klást, je otázka, kterou musíme položit jako první Chorvatům samotným, tedy co je potřeba udělat, aby se dostali až do cíle cesty. No, Diplomats want to protect me against... Diplomati mě chtějí chránit přede mnou samým. Ne, ne, já jsem nechtěl udělat chybu, že budu hovořit o bývalé Jugoslávské republice se Makedony. Já jsem si něco poznamenal na papír, ale jistě jste slyšeli, co jsem říkal. Ale aspoň vás to trochu rozesmálo. Já si myslím, že všichni ti z vás, kteří zaznamenávají určitou netrpělivost, když vidíme pokrok v tématu řešení názvu státu. Jistě to je pocit, který sdílí mnoho z nás. A když se někdo zeptá, zda vynakládáme úsilí, tak ano, tak činíme, ale to rovnovážným způsobem chceme jednat symetricky, pokud se máme dostat k nějaké dohodě. Je to vždycky dvousměrný proces a e, já jsem přesvědčen, když jsem hovořil s oběma kolegy, že existují e, e, snahy z hlediska vyřešení názvu a pro nás je ještě důležitější za to rotující předsednici, abychom mohli sledovat, že i když třeba se vyřeší otázka názvu státu, ještě bude práce pokračovat, protože té práce je potřeba udělat ještě mnoho, aby bylo možné integrovat aký komunitér a nic nebrání přiblížení země k EU, eh, když eh, bude integrovat evropskou legislativu, aproximovat svoje právní předpisy s těmi evropskými. To je poznámka, kterou chci často zdůrazňovat, protože velmi často slycháme eh, o úsilích, která Eh, musí státy vynáložit k úkole, které jim dáváme, ale co se týče eh, aproximace práva, to je dar pro vaše obyvatelstvo. Sice oběti na straně vlády, ale zajistí to třeba lepší kvalitu potravin, lepší transparentnost je to, eh, ve státě, je to právní stát a je to oběť, nebo je to nakonec dar obyvatelstvu té země. A já si myslím, že bychom měli být hrdí na to, že právě přiblížení se komunitárnímu aky pro každou tu, kterou zemi představuje pokrok jako takový. A souhlasím s vámi všemi v tom smyslu, kteří hovoří o pomoci a expertních znalostech pro země, které se vydávají na cestu aproximace práva, harmonizace právních předpisů a přesně to se děje. Já nemůžu zabíhat do přílišných podrobností a to z prostého důvodu, že eh, komisař File eh, se věnuje právě eh, této problematice. Zazněla velice dobrá otázka na konci která se týkala toho, jak integrovat úsilí eh, různých zdrojů, eh, různých mocenských center v EU mm, z hlediska rozšíření. Někdo se ptá, zda je to naposledy, co rotující předsednictví rozšířování diskutuje. Ne, samozřejmě to není naposledy. Já myslím, že by bylo nesprávné si myslet, že jednoho dne budou tyto otázky eh, řešit jenom diplomaté s služby pro externí činnost. Já si myslím, že rozšíření je mezivládní záležitost a rotující předsednictví se budou i nadále muset přebírat svůj díl odpovědnosti na politické úrovni při dosažení kontek- konsenzu mezi členskými státy o tom, jak dostat toho, kterého dalšího kandidáta do EU. Ale k otázce, zda zůstáváte v úzkém kontaktu s komisí, ano, odpovídám ano, budeme v úzkém kontaktu se všemi prvky, se všemi zdroji ehm, vlivu a moci v Evropské unii, ano, zůstaneme v kontaktu, ale i nadále bude také určitá odpovědnost na bedrech rotujícího předsednictví. Paní Konordner jsem zmínila některé zajímavé otázky, co se týká poselství a eh, v rámci TRIA a otázka toho, jak eh, komunikovat eh, mezi členskými státy a uvnitř nich samotných, s tím, že je velice obtížné pro členské státy často sdělit to hlavní. A Ano, a tady hovořím jakožto vnitrostátní politik, národní politik, že k velkým tragédiím evropského projektu, a to se netýká jenom rozšíření, ale k velkým tragédiím evropského projektu patří to, že národní politikové si zvykli na snadné vymlouvání. Když mají sdělit nějakou špatnou zprávu, řeknou, to je eh, tam v Bruselu, to je v Evropě. Zatímco, když chtějí říct něco pozitivního, tak si vždycky stoupnou do záře reflektorů a řeknou, mně se podařilo prosadit to a to. A způsob, jakým národní politikové hovoří o Evropské unii, má zásadní význam eh, pro utváření veřejného mínění a jeho přesvědčování o věcech, které děláme. Pokud se budeme zaměřovat na příležitosti, které rozšíření přinese, tak to je něco, eh, o co musíme žádat naše politiky, představitele našich států, aby se na tom podíleli. A myšlenka na to, že právě se rozšiřuje i ten demos sám, je nesmírně zajímavá a já si rozhodně vezmu k srdci, ale neřeknu, že hned zítra se stane skutečností. A ke Kosovu. Ve svém úvodu jsem jasně uvedl, že pracujeme na perspektivě eh, zaměřené na dialog o liberalizaci vízového režimu s Kosovem a také o možnosti obchodní dohody s EU. A tyto konkrétní indicie ze strany EU tedy jsou záležitosti v tom smyslu, že bychom osud lidí v Kosovu chtěli vzít vážně a chtěli bychom pokračovat eh, v nastaveném směru. A poslední otázka. Eh, ne. Já budu výbor informovat o úsilí z hlediska implementace ankarského protokolu. Vy jste ve své otázce zmínil také myšlenku, že nepůjde o postupný proces, ale spíše o e, záležitost jednokrokovou. Dovolte mi nesouhlasit. Velice často v politice je nutné přijmout skutečné kroky, aby se vytvořilo nové eh, ovzduší důvěry a změna diskuse často vychází z logiky krok za krokem. Děkuji vám, pane předsedo. Myslím, že teď jsem na všechno odpověděl. Eh, <clears throat> Děkuji mnohokrát. Byl to velice zajímavé a užitečné setkání a já jsem přesvědčen o tom, že kolegové jsou vděční za tu vaši poctivost a preciznost, s kterou jste v tak krátké době odpověděl na takový velký počet otázek. Děkujeme vám, že jste k nám zavítal. A chtěli bychom vás tady vlastně vidět pravidelněji, tak aby kontakty byly udržovány s předsednictvím po Lisabonské smlouvě se něco změnilo, ale některé věci budou platit i do budoucna. Děkuji vám a brzy nashledanou. Bene, allora siccome abbiamo qualche minuto, pochi... Máme ještě pár minut, eh, které nám zbývají. Jsme trošičku napřed oproti harmonogramu pro zahájení hlasování. To má začít tedy v 16.30 a vzhledem k tomu, že včera jsme nemohli diskutovat o bodech 4 a 5, tak bych rád dal slovo panu Kačinovi, protože tím získáme trochu času, o který jsme přišli včera. Ehm, rádi vyplníme těch 10 minut do těch 16.30. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Kolegové a kolegyně, nejprve bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům a všem kolegům a kolegyním za jejich spolupráci. Se stínovými zpravodaji a zpravodajkyněmi jsme vypracovali 18 kompromisních návrhů, které zahrnou více než jednu třetinu původních pozměňovacích návrhů. Nazrála důležitá chvíle integrace západního Balkánu do EU. Chorvatsko dokončuje vyjednávání, Černá hora se stane příští měsíc kandidátskou, nebo už tento měsíc kandidátskou zemí a musím říci, že to je velmi pozitivní vývoj pro celý tento region. Rozjel se vlak, Srbsko by mělo do něj naskočit. Jak eh, říkal jeden z kolegů, pokrok Srbska je hodnocen velmi pozitivně a doufejme, že to povede ke zrychleným reformám v Srbsku, které nakonec vyústí v srbské členství v EU. Premiérovi Cvetkovičovi byl předán dotazník komise a jeho vláda nyní bude muset eh, vynaložit úsilí především v oblasti spolupráce s IKTY a s Prištinou. Další otázkou je reforma justice. Vítám určitě té signály, že srbské orgány to berou velmi vážně a doufáme, že budeme v nejbližší budoucnosti svědky výrazného pokroku. Co se týče ratifikace stabilizační a asociační dohody se Srbskem, chci připomenout kolegům a kolegyním, že tato dohoda je důležitou součástí přístupového procesu západně balkánských zemí do EU, protože obě strany takto dostávají právní rámec pro vzájemné vztahy a tyto vztahy zásadně stabilizují celý region. Evropská perspektiva je takto na dosah. Srbská, Srbské národní zhromáždění tuto dohodu v roce 2008 ratifikovalo na základě dvou hlasů z opoziční politické strany, které umožnili vládní většině získat i při tomto hlasování většinu. Bělhrad ale nedostatečně spolupracoval s ICTY a následně tedy ratifikace v členských státech začala až v lednu tohoto roku. 11 národních parlamentů od té chvíle tuto dohodu ratifikovali a rád bych apeloval na zbývajících 16 členských států, aby co nejrychleji tuto dohodu se Srbskem ratifikovali. Role Evropského parlamentu je velmi důležitá jak v kandidátských zemích, tak zemích, které se teprve na tento status chystají. V těchto zemích nás velmi intenzivně poslouchají. Tím, že podepíšeme SAA se Srbskem, tak to podpoří Srbsko v tom, aby učinilo všechny zbývající kroky, které zdržují ratifikaci v některých členských státech. A co se týče, zpráv, co se týče doporučení IKTY a dialogu s Prištinou, srbské orgány se musí postarat o to, aby tento proces běžel hladce. Děkuji vám za pozornost a jsem připraven na diskusi o pozměňovacích návrzích. Grazie, onorevole Kacin. Eh, abbiamo tempo solo per... Děkuji, pane Kacine. Máme ota čas na tři eh, přihlášení se do diskuze. Děkuji jenom velmi krátce. Děkuji panu Kačenovi za dobrou a pozitivní zprávu o Srbsku, která vysílá jasnou perspektivu evropské budoucnosti pro tuto zemi. Děkuji také za konstruktivní přístup k kompromisním pozněvacím návrhům. Naše skupina se domnívá, že je potřeba vyslat jasný signál Srbsku, poblahopřát k úspěchu, ale zároveň poukázat na rezervy chci zmínit dvě věci. Za prvé ikty Podporujeme pozici zpravodaje, která, která také byla zmíněna v, římových, v říjnových závěrech rady. Musí ukázat, že spolupracují tím, že provedou ta zbývající zatčení. Za druhé Kosovo. To je pro nás velice důležité. Toto ale není zpráva o Kosovu. Víme, že Kosovo je stále kontroverzní otázkou v tomto výboru. A proto bychom neměli v této zprávě působit kontroverzně. Naše skupina se drží kompromisních pozněcích návrhů 3 a 4, ty jsem konec konců odsouhlasila. Ostatní pozněvací návrhy ke Kosovu nepodpoříme. a Apelujeme na další skupiny, aby učinili tež. Závěrem bychom rádi poděkovali panu zpravodaji a znovu opakuji, že je důležité, abychom vystupovali jedno, jednotně a ukázali srbskou evropskou perspektivu. Děkuji. Nyní pan Cornelison na jednu minutu. Paní Cornelison na jednu minutu. Děkuji. Děkuji, já si velmi cením práce pana zpravodaje s námi jako stínovými zpravodaji. Myslím, že jsme se dopracovali k pár dobrým kompromisům. Co se týče IKTY, eh, tak eh, o něm chci hovořit nejenom jako holanděnka, ale také vzhledem k tomu, že mám v naší skupině na starosti Bosnu. Myslím si, že je velice důležité, aby Evropský parlament postupoval se Srbskem v této oblasti velmi tvrdě. Mladič a Hadžič prostě musí být chyceni, nejenom kvůli Srbsku, kde stále mnoho lidí se považuje za oběti války a nepřistupují k minulosti vyváženě. Musím říci, že to je také ale důležité pro Bosnu. 775 obětí genocidy bylo znovu pohřbeno a je potřeba chytit jejich vrahy. A Srbsko musí proto udělat, co je možné. Poslední zpráva z července byla velmi kritická a dá se předpokládat, že další zpráva IKTY bude stejně tak kritická jako ta předchozí, ne více. IKTY už má před sebou pouze dva roky a proto je potřeba apelovat na plnou spolupráci, apelovat na to tvrdě. Co se týče kompromisu 5, tak o tom jsme hodně diskutovali na schůzi stínových zpravodajů. Většina politických skupin souhlasilo s vynětím slov nejvíce. Takže následně Bytek říkal, že samotné zadržení a vydání dvou zbývajících osob může být považováno za dostatečný důkaz spolupráce. Budeme tedy hlasovat odděleně o tomto textu. A zvláště se bude hlasovat o slovech nejvíce a já si myslím, že bychom neměli tam ta slova vkládat, protože to protože pokud je tam nevložíme, tak samotný signál bude intenzivnější a možná, že do pléna by měl jít text, který bude ještě tvrdší. Dobrá. Pan poslanec Šopflin a tím končíme diskusi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, jenom velice stručně. Jedná se o kvalitní zprávu, kompromisní pozměňovací návrhy jsou také dobré, intenzivně jsme na nich pracovali. Děkuji a blahopřeji panu Kačinovi. Souhlasím v podstatě se vším, co zatím bylo řečeno. Děkuji. Výborně, tak jsme to stihli a můžeme pokračovat s hlasováním. Já bych vás teď chtěl požádat, abyste si připravili hlasovací lístky, abyste je vložili do příslušného zařízení, jak už bylo řečeno. Jedná se o integrační proces se Srbskem. Pozměňovací návrh 19. Kdo je pro, prosím vás, hlaste se. Kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 20. Kdo je pro, kdo se zdržel, přijato. 21. Ústní pozměňovací návrh, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto 22. Ústní pozměňovací návrh pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis jedna, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis dva, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Pokračujeme 630, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 3, pro, proti, zdržel se, přijato. 41. To je oddělené hlasování. První část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Druhá část, žádost od socialistů, První část z 1,40, tu musíme překontrolovat elektronicky. Uzavírám hlasování. 24 pro, 23 proti. Tady jsou osoby, které nemají žádný hlasovací lístek, musí se vyjádřit. Takže 24 ku 23 přijato. Ale teď, kdo je pro? Znovu opakuji. Pane předsedo, já jsem vložil tu kartičku pozdě, ten hlasovací lístek jsem proti. Já se ptám jenom, kdo je pro. Ať se hlásí ty, kdo jsou pro. První část z 1.40. Kdo je pro? Jenom ti, kteří nemají hlasovací lístek, ostatní už hlasovali elektronicky, tak teď kdo nemá hlasovací lístek, kdo <coughs> nemá lístek, musí zvednout ruku. Kdo je pro? Dva, tři, čtyři. Takže čtyři, ne, ne, ne. Tady je moc velký zmatek, zopakujeme to. Takže jednou znovu elektronicky. První část 1.40 zahájí hlasování. <coughs> Uzavírám hlasování. 25 hlasů pro, 25 proti. Momentíček. Ti z vás, kteří zatím nehlasovali, protože nemáte hlasovací karty, tak eh, nyní mohu zvednout ruce, prosím. Pane Tanoku, máte slovo. Ne, že bych někoho podezíral, ale nevím, jestli funguje hlasovací zařízení nebo ne. Tak poprosím, abychom ve výboru spočítali zvednuté ruce, protože to je jediný způsob, jak se to dá řádně spočítat. Protože někdo by mohl hlasovat dvakrát, aniž by o tom věděl. Dobrá, Někteří kolegové <laughs> zjevně možná budou chtít hlasovat dvakrát. Bylo by možné, že, že se to stalo. Já jsem k tomu přistupoval ze zásady dobré víry, ale beru v úvahu to, co říkáte. Takže budeme muset zvedat ruce, zvednout je pořádně, bude to možná chvíli trvat. K pozměňujícímu návrhu 41, kdo je pro? Prosím, zvedněte ruce. A ruce, nech, ruce nahoru, prosím.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 Odpadá to. Druhá část. Kdo je pro? Druhou část 41. Dobrá, tak o druhé části nebudeme hlasovat nyní. Ústní pozněvací návrh 1. Kdo je pro? Prosím, hlasujte. Proti? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní se dostáváme k pozdějícímu návrhu 1.50, kde se bude dělit po částech, kde je pro první část, prosím ruce nahoru, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, 51, kde je pro. Paní Lonáček, prosím. Jsme 40 lidničky, prosím. Co se stalo se lidničkou? Ne, co se stalo se lidničkou? Můžete mi to prosím vysvětlit? Dobrá. Pozměňovací návrh 41 byl rozdělen do dvou částí. První část měla 27 pro a 27 proti, takže byla zamítnutá. A druhá část, o té jsme nehlasovali. Takže nyní budeme hlasovat o první části pozdějící návrhu 51. Kde je pro, kde je proti, schváleno. Druhá část 51 pro, proti, zdrželi se, přijato. 52 pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní socialistická skupina žádala o ověření 52. Zahajuje elektronické hlasování. Uzavírám hlasování. 31 pro, 24 proti, přijato. A nyní 53. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 55. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 5. Tady máme žádost o rozdělené hlaso- eh, hlasování po částech. První část pětky, kde je pro? Celý text, kromě slov. Ne, já to beru zpátky, protože to hlasování po částech, to nebylo naše. Aha, dobrá, tak nic. Dobrá. Tak jsme u kompromisu 5, první část, tedy celý, slov, celý text, kromě slov The Most Star. Takže budeme hlasovat o první části kompromisu 5, to je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, pro, proti, myslím, že přijato ale nejsem si úplně jistý. Druhá část. Já jsem vám ale nedal slovo, já se omlouvám. Já jsem vám nedal slovo, omlouvám se, nemůžete prostě jenom tak si vzít mikrofon. Vy jste požádal o slovo, ale já vás neviděl. Nemůžete prostě si jenom tak zmáčknout mikrofon, protože tím ty diskusy. Druhá část. Nevím, jak jste hlasovali. Tak si to elektronicky ohlasujeme. O, označíme. Protože v hlasovacím seznamu, minimálně v mém, nevím, jak jsou na tom ostatní, to není. Můžete nám tedy vysvětlit, pokud chcete, aby tam bylo slovo most, jak máme, most, jak máme hlasovat, protože občas to není úplně jasné. Může předkladatel pozněvacího návrhu nebo někdo jiný říct, jak máme hlasovat, pakliže chceme, aby to slovo most v textu zůstalo. Sekretariát přečte pozměňovací návrh a potom budete vědět. My jsme dostali žádost skupiny zelených, aby se hlasovalo o celém kompromisu 5, kromě slov the most, před slovy convincing evidence. Teď jsme hlasovali o první části, to znamená celém textu, kromě slov the most, před slovem convincing evidence, a full cooperation a tak dále. Takže druhá část představuje hlasování o těchto dvou slovech, tedy the most. Před convincing evidence. Aby tedy byla navrácena do textu, takže pokud chcete celý kompromis pět, tak hlasujte pro druhou část. Dobrá. Takže druhá část kompromisu pět, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní se dostáváme k kompromisu 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 71. Kdo je pro? Je to ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 72. Po částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro? Proti? zdrželi se, přijato. 73 pro, proti, zdrželi se, přijato. 74, první část, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, přijato. 75 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 76 pro, proti, zdrželi se, přijato. 77. pro, socialistická skupina chce uvěřit hlasování o 76. Takže elektronické hlasování o 76. Zahajuji je. Uzavírám je. 22 hlasů pro, 32 hlasů proti. Takže zamítnuto. 77. Kdo je pro? Zvedněte ruce, prosím. Proti? Zdrželi se? Přijato. 78. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní se dostáváme ke kompromisu 8. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 90. Ne, 89. Po částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10 pro,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 106 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 107, první část pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část 107 pro, proti, <clears throat> zdržel se, teď nevím, nejsem si jist, elektronicky přeskoušíme. Druhá část 107. Otvírám hlasování. Končím hlasování. 37 pro, 17 proti. Přijato 108. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 110. Pro. Proti. Zdržel se. Já si myslím, že zamítnuto. 112 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti? <clears throat> Zdržel se? Přijato. Pokračujeme se 124. Kdo je pro? Kdo je proti? Moment. Takže ne 124, ale pokračujeme kompromisem 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pokračujeme. 135. Pro? Proti? Ne, ne. Nebylo to vidět. Ověříme elektronicky 135. Uzavírám hlasování. 33 pro, 22 proti, tedy přijato. 138. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. 139. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 140. Pro? Proti? zdržel se, přijato. 141 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 142 pro, proti, zdržel se, přijato. 143 pro, proti, zdržel se, teď to nevím přesně, elektronicky ověříme. 143. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 31 pro, 24 proti, přijato 144 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 145 pro, proti, zdržel se, přijato 146 pro, proti, zdržel se, zamítnuto kompromis 16 pro, proti, zdržel se, přijato. Pokračujeme 149. Pro, proti, zdržel se, přijato 150. Pro, proti, zdržel se, přijato 151. Pro, proti, zdržel se, přijato 153. Pro, proti, zdržel se, přijato 153. Pro, proti, zdržel se, přijato. 154 <clears throat> pro, proti, zdržel se, přijato. 155 oddělené hlasování, první část pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, přijato. 157 pro, proti, zdržel se, přijato. 158 Pozměňovací návrh ústní, pro, proti, zdržel se, přijato. Ústní pozměňovací návrh 159 pro, proti, zdržel se, přijato. 160 pro, proti, zdržel se, přijato. Pak pokračujeme. Pozměňovací návrh 11 proti, zdržel se, přijato. 12 ne, třináct. Pro, proti. Teď mi to není jasné. Elektronicky ověříme. Třináctku. Zahajují hlasování. Končím hlasování. Sedmnáctku čtyřiceti přijato. Čtrnáct pro proti, zdržel se, přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdržel se, přijato. Šestnáctka, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Osmnáct, první část, pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, pro, proti, Zdržel se? Teď to nevím přesně. Je to přijato nebo ne? Teď si nejsem jist. Takže kompromis 18. Elektronické hlasování o druhé části 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Musíte zvedat ruce dobře, jinak vás neuvidím. Kompromis 18. Pro, proti, zdržel se, přijato. Pokračujeme trojkou, opět ve dvou částech. První část pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, přijato. Pětka pro, proti, Přijato. Pokračujeme desítkou. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Hlasujeme o celém textu. Eh, hlasování zahajuji, elektronické hlasování. Končím hlasování. 51 pro, 3 proti, dva se zdrželi, kompliment zpravodaji, velká většina přijata. Teď máme jedno hlasování. K doporučením pana Kacina, kdo je pro, musíme to udělat elektronicky. Hlasujeme, začínám hlasování. Hlasujeme elektronicky, končím hlasování. 51 pro, dva se zdrželi, nikdo proti, přijato s velkou většinou. Gratuluji zpravodaji. Takže si uděláme kratičkou přestávku asi na 6 minut a pak s vyloučením veřejnosti budeme pokračovat 17 hodin se setkáme s panem Markusem Edererem. A mezi tím o té přestávce mohou opustit sál ti, kteří tady nechtějí anebo